Kolegové, prosím, posaďte se a uklidněte se, protože začneme. Děkuji, že jste přišli eh, a vřele, především vřele, vítáme naše hosty, řečníky zde na pódiu. A hned po obvyklých formalitách, to znamená přijetí programu v mimořádného zasedání výboru LIBE, je to mimořádné zasedání z řady ohledů a to nejenom proto, že to je velice nabitý týden v našem diáři, v diáři Evropského parlamentu, protože tento týden máme celou řadu slyšení, kde výbor Libe je gestorským výborem u řady, aspoň čtyř eh, slyšení a jsme mm, vedlejším výborem u dvou dalších aspoň, takže máme hodně práce, ale i přesto všechno jsme si našli chvíli, abychom se zaměřili na toto téma, na kterém jsme se dohodli ve výboru Libe a rozhodli jsme se, tedy, tedy nejprve jazykový profil eh, tlumočení eh, do oficiálních jazyků, eh, kromě tedy malštiny, latyštiny a velštiny, omlouváme se za to. A dále do, mm, koordinátoři doporučili aplikovat pravidlo 114. To znamená, že můžete feedback eh, koordinátorů nalézt v dokumentaci, která je k dispozici pro toto zasedání, takže eh, všichni určitě podpoříte rozhodnutí a doporučení koordinátorů, předpokládám, a tím můžeme přejít k hlavnímu bodu, což je slyšení o zachraňování životů eh, ve Středozemním moři. Takže pan Mahit, prosím, děkuji, děkuji pane předsedo. Jenom velice rychlá otázka. Chci se zeptat, zdáli eh, na dnešní schůzi eh, budeme držet minutu ticha k výročí. Ano, to je ale role předsedy toto oznámit. Já se jenom ptám. Ano, určitě ano. To je role předsedy, tedy toto oznámit. Takže teď přejdeme k bodu programu. Tady máte také procedurální připomínku, pan Prokačíny. Ano, abychom měli jistotu. Já jsem nepochopil, zdali budeme mít dvě kola otázek, anebo jenom jedno kolo. Takže tak, aby každý eh, z nás mohl položit otázku, tedy budeme moci klást tu otázku v jednom kole nebo ve dvou kolech. Jednu otázku nebo dvě, ko, eh, dvě otázky a nejprve asi budou hovořit jako první koordinátoři, takže prosím, pane Prokačíny. To je zase na panu předsedovi výboru, oznámit nejenom, jak to bude s organizací programu, ale i jak budeme postupovat. Takže prosím, nech, eh, dovolte, abych pokračoval a hned eh, si řekneme, jak bude vypadat organizace eh, diskuze, jak zorganizujeme diskuzi dnes dopoledne. Takže souhlasíte? Dobře. Právě jsem oznamoval Eh, jak to bude s programem. Za prvé, je 3. října 2019 eh, a to je tedy eh, státní svátek v Německu, ale také je to výročí velice šokující tragédie, kdy se potopila loď s migranty z Libie do Itálie na Lampedusu. Více než 360 lidí zahynulo tehdy, to bylo v roce 2013, to byla největší tragédie a vlastně od té doby celkem pravidelně již na plenárních zasedáních eh, hovoříme o různých tragédiích, eh, ke kterým dochází ve Středozemním moři. Šest let poté, po tom šoku, pořád ještě lidé umírají na moři kdy se snaží se dostat eh, ke eh, evropském pobřeží. V roce 2016 parlament přijal rezoluci o situaci ve Středozemním moři, a kde hovoří o tom, že je třeba, aby Evropská unie přijala holistický přístup eh, k migraci. A zde máme členy, členů výboru, kteří spolu podepsali rezoluci, paní Mecolu a kolegu, který tu již není, kolegyni Cecil Kienge, to byly spolu zpravodajky. A takže tady jde o to, abychom přijali eh, nový přístup k migraci, abychom přijali efektivní eh, řešení, mm, abychom chránili životy eh, lidí, těch migrantů, kteří se snaží se dostat k našemu pobřeží. V roce 2018 Parlament požádal komisi, aby předložila doporučení guidelines o e, takzvaná směrnice o e, usnadnění e, zachraňování, abychom tedy zabránili kriminalizaci humanitární pomoci. Bohužel do posud komise tento návrh nepředložila. Role Frontexu při těchto operacích se posílila EUNAFOR MED, takzvaná operace Sofie, eh, má, eh, má tedy širší mandát, ale mm, nyní se omezily aktivity na moři, kdy to znamená, že se do toho více a více zapojují nevládní organizace, které zachraňují životy na moři a tím Eh, se vystavují případné kriminalizaci, když poskytují humanitární pomoc. Eh, Malta, na Maltě došlo k nedávné dohodě, eh, kde se řad, několik států dohodlo, že zavedou stabilnější řešení pro to, jak vyloďovat tyto osoby, kde se i požaduje, aby role komise byla v tomto jasnější razantnější. A zde proto i jsme uspořádali toto slyšení se eh, řečníky, kteří nám pomohou si udělat lepší náhled na situaci. Abychom mohli vyhodnotit i vakuum, které máme v legislativě, abychom mohli případně říci, jak pokračovat a právě proto cílem tohoto e, slyšení je i přijmout návrh usnesení rezoluce na toto téma. V podstatě to již připravuje výbor Libe, o něm se bude hlasovat 21. října a předložíme toto plenárním zasedání na e, druhém, tedy říjnovém plénu, e, tedy na další plenárce ve Štrasburku. A Eh, a hm, poté, co si vyslechneme řečníky, tak bude následovat diskuze, otázky, odpovědi a naši řečníci budou Michal Šotr, který nás bude informovat o posledním vývoji. Je to ředitel pro migraci, ochranu a víza, je z komise. To Tamas Molnár z, eh, z Evropské agentury pro lidská práva, FRA, paní Karola Rakete, která pohovoří o vlastní zkušenosti z titulu kapitánky Sea Watch, která zachraňuje migranty na moři. Potom kapitán Andrea Tassara z italské pobřežní policie, který nám řekne názor italských eh, úřadů a potom výkonný ředitel eh, Frontexu Fabrice Leggeri, který Eh, s námi bude hovořit přes videokonferenci, protože nemohl dorazit. Víte, že sídlo Frontexu je ve Varšavě, v Polsku. Takže to není úplně tak jednoduché eh, sem jezdit tak často, jak by se nám eh, líbilo. Ale vyslechneme si ho přes videokonferenci. A než přejdeme ke samotnému slyšení, kdy každý bude mít maximálně 10 minut. A poté ano, budou dvě kola otázek a odpovědí. Tak, dovolte, abych mm, eh, abychom uctili minutou ticha eh, památku všech obětí tragédií eh, ve středozemním moři. Thank you all. Now, now we proceed. It's important to mind the timing. This meeting has been scheduled. Připomínám ještě, že toto zasedání má trvat dvě hodiny, takže máme čas eh, pouze do 11.00. Takže vám pro jistotu všem ještě jednou připomínám, že až budete klást své otázky panelistům, snažte se to stihnout za jednu minutu, protože určitě bude mít hodně eh, poslanců, kteří budou mít zájem účastnit se debaty, tak abychom eh, měli eh, maximum času pro všechny. Takže hned začneme, jak jsem řekl. Jako první dostane slovo zástupce komise pan Michael Schotter. Máte slovo na maximálně 10 minut. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji za to, že jste mě sem eh, pozvali. Tohle téma eh, záchranných akcí ve středozemí je velmi důležité. Určitě eh, taky toto slyšení přichází ve vhodnou chvíli. A eh, jak jsme si právě připomněli, eh, koná se to mm, ve výroční den, eh, kdy došlo k obrovské tragédii jak eh, Ursula von der Leyen zdůraznila ve svých eh, politických vodítcích, eh, pro nás je obrovsky důležité zachraňování životů. Bude to vždy prioritou komise. Je to naše morální povinnost a také právní povinnost, abychom chránili, zachraňovali životy a chránili ty, kteří prchají před konflikty a válkami a pronásledováním. Takže teď jde o to, abychom nalezli nějaké udržitelné, ale také trvalé řešení řešení a určitě bychom tím chtěli nahranit nějaká náhodná řešení ad hoc. No, evropské instituce hrály tedy e, zásadní e, roli v, e, ve středozemí. Evropské záchranné operace zachránily tisíce lidí, tisíce životů. Tady vlastně od roku 2015 jsme zachránili více než 700 tisíc lidí. Operace Tenis a další které tedy eh, stále eh, působí. Členské státy eh, se bohužel nedohodly na optimálním, nebo na, přinejmenším na tak optimálním řešení pro pokračování operace Sofia, jako jsme doufali. Komise chce udělat maximum, tak jak už to ostatně dělala v posledních letech, proto aby poskytla veškerou potřebnou podporu a přispěla k zabránění ztrát životů na moři. Zároveň eh, potřebujeme ale nějakou celkovou komplexní strategii pro eh, celou otázku migrace. Tahle eh, politika musí být koherentní, musíme snížit ty toky, musíme bojovat s aktivitami pašeráků, kteří samozřejmě mají zisky z toho, když propašovávají lidi. Eh, každopádně jde o důležitý výchozí krok i při otázce definování kompetencí. Víme, že záchranné akce jsou tedy ehm, vnitrostátní operace, které vychází z mezinárodního práva a eh, Evropská unie jako taková nemůže ovlivňovat eh, tyhle ty záchranné akce. To jsou prostě úkoly, které spadají tedy do pravomocí koordinujících vnitrostátních orgánů, ale komise připomíná, že členské státy její, eh, vlastně mm, celá Evropská unie, mají povinnost pomáhat eh, lidem, kteří jsou v tísni eh, na moři, to je samozřejmě vychází z mezinárodního pravda. My se také snažíme poskytnout aktivní pomoc. Komise v létě byla zejména aktivní při koordinování Eh, opakovaných aktivit po vylodění, což pomáhá, eh, napomáhá tomu, aby mohlo docházet k úspěšnému vylodění eh, asi 40krát. Eh, různé takovéto operace byly koordinovány ze strany eh, Evropské komise. Tam vlastně šlo asi o více než tisíc eh, vyloděných osob, které už byly přesunuty do členských zemí, ale také do Norska. V tuto chvíli máme 750 osob, které tedy vylodili v posledních dvou měsících a které jsou v procesu transferu na základě příslibů, které jsme obdrželi. Eh, zaznamenali jsme tedy účast na těchto dobrovolných operacích z 15 členských zemí. Tady vlastně samozřejmě jde taky eh, o podporu a velmi aktivní podporu ze strany Evropské komise. Členské státy eh, tedy těm členským státům, které jsou ochotny dobrovolně přispět k řešení této krize. Teď je taky otázka, eh, díky tomu se podařilo vyřešit otázku, kde eh, příslušné lodě eh, budou moci se tedy zakotvit a kde dojde k vylodění. Každopádně vítáme pokrok, ke kterému došlo na Maltě na, v září a je velmi důležité, aby i další členské státy se nyní připojily k této práci, abychom ustanovili předpověditelný mechanismus solidarity a o tom se pobavíme na Radě pro eh, spravedlivost a vnitro příští týden. Spravedlnost. Ehm. I nadále tedy budeme pokračovat v diskusích, budeme poskytovat eh, podporu na eh, politické, finanční a organizační úrovni. Máme také žadatele o azyl v Itálii, na Maltě. Teď e, jde zase o e, plán, který předkládáme ohledně distribuce e, těchto žadatelů na základě těch příslibů, které vyjádřily jednotlivé země. Předpokládáme, že to povede k operačnímu postupu. To také mm, bude podpořeno azylovým úřadem a Frontexem. Nemůžeme ale hovořit o záchranných akcích eh, ve středozemí, aniž bychom se pobavili o aktivitách neziskovek a nevládek. Komise si uvědomuje, že jejich role při zachraňování životů eh, na moři je zásadně důležitá. My jsme vždycky zdůrazňovali eh, význam toho, že je potřeba zajistit příslušná mezinárodní pravidla, včetně lidských práv a jejich zachování. A to vlastně platí pro všechny, kteří se podílí těchto záchranných akcí. Pak máme shared map, eh, sdílení eh, těchto věcí, který byl odstartován v roce 2015 v rámci operace Sofia, aby se usnadnilo eh, spolupráce mezi aktéry, kteří právě se všichni podílí na záchranných akcích. Co se týče kriminalizace humanitární pomoci imigrantům, komise i nadále chce úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, který přijal usnesení, eh, abychom předložili vodítka proti této kriminalizaci. Žádná forma skutečné pomoci migrantům včetně těch, kteří jsou v tísni na moři nebo kteří se nachází eh, v situaci eh, tedy potřebných na, na území Evropské unie, všichni by tedy měli dostat pomoc. A eh, Komise vyhodnotila právní rámec EU v roce 2017 a tam eh, vlastně se ukázalo, že nemáme dostatečně jasně stanovená pravidla Eh, takže je zde potřeba, abychom se pobavili právě se eh, stakeholdery, s neziskovkami, abychom se pobavili o tom, jaké se dělají starosti, jaké mají obavy ohledně kriminalizace v různých kontextech. Komise udělala taky follow-up eh, už proběhla různá zasedání, dialog ohledně tedy těch stávajících pravidel. Ty setkání proběhly v roce 2018 a my jsme se taky <laughs> pobavili s zástupci států v Eurojustu a eh, teď už máme poslední tedy eh, zjiště, zjištění výzkumu k této věci. Eh, ještě připomínám, že situace v Libii je nadále dramatická a co, to určitě ovlivňuje toky migrace v, ve středu zemí. Opravdu nám dělá obrovské starosti situace v Libii. A e, poté, co došlo k e, letovému tedy útoku na e, jeden z těch táborů, my žádáme o rychlé přemístování z Nigeru a je potřeba změnit způsob řízení migrace v Libii. Je potřeba taky, aby i mezinárodní komunita se k tomu nějakým způsobem nově postavila. A my se zapojujeme prostřednictvím eh, různých task force, jako je třeba v rámci Africké unie nebo OSN a jde nám o to, aby, se zase, eh, aby bylo možno evakuovat eh, osoby, které potřebují mezinárodní pomoc. A samozřejmě tady jde tedy potom o otázky toho přemístování Ehm, jak už jsem říkal, ehm, často tedy dochází k tomu přemysťování ehm, na dobrovolné bázi, bázi eh, zpátky do jejich domovů, kde dostanou eh, pomoc. Řada lidí stále ještě se snaží přeplout moře, aby se dostali do Evropy, riskují své životy, protože cítí, že tady mají nebo nemají žádné jiné alternativy. Mm tím je naše zodpovědnost samozřejmě vyšší. Potřebujeme poskytovat důvěryhodné alternativy. Musíme to dělat v partnerství se zeměmi původu, tranzitu a destinace a eh, Musíme tedy zapojit zákony na mezinárodní evropské úrovni. Eh, pane předsedo, musíme eh, politiku budovávat v rámci komplexní strategie pro řešení migrace. Tady se musíme podívat na kořeny, eh, ty eh, hlavní problémy, které vedou k migraci a potom samozřejmě celý ten proces. Děkuji. Statements. Děkuji vám, pane Šotre, za vaše jasné vyjádření. Opravdu jste to stihl za 10 minut. A nyní má slovo Tamáš Molnár, který se bude zabývat otázkami lidských práv v souvislosti s těmito tragédiemi na moři. Děkuji vám, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí, že mohu být na zasedání tohoto výboru. Vážení přátelé, jak vidíte také na monitoru, na plátně, tak já budu hovořit o právních základech pro záchranné operace. Já chci vás seznámit s celým rámcem a my si musíme uvědomit, že je naším právním závazkem respektovat právo na život. Je třeba zde eh, také stanovit, že musíme tyto lidi v nouzi na moři zachraňovat. Není to pouze zách, nejsou to vůb, pouze záchranářské akce, které se ve Středomoří provádějí. Je to opravdu, všechny tyto akce jsou zakotveny v námořním právu, protože námořní právo vyžaduje, abychom udělali opatření, aby nedošlo ke smrtelným obětem na moře a tak pod, na základě eh, tohoto provádět záchranné práce. Podíváme-li se také e, na rámec e, mezinárodního práva, pak tady to vidíte, že tady jsou uvedena základní opatření, která vyplývají z mezinárodních umluv. Nejdřív máme tedy UNCLOS, tady se stanoví jasná povinnost každého kapitána, jak soukromých, tak i obchodních lodí, aby poskytovali pomoc a záchranu lidem v nouzi na moři. A pak se tady také stanoví povinnosti pro vlády a státy tak, aby se prováděla operativní a efektivní záchranná opatření. UNCLOS nezavazuje pouze všechny členské státy, ale je to také zakotveno v rámci evropského právního pořádku, protože EU jako taková, jako subjekt je smluvní stranou UNCLOSu. Takže dá, máme ještě další mezinárodní smlouvy, které zakotvují tyto povinnosti záchrany. To je například umluva týkající se záchrany životu na moři. Tady se stanoví jednotlivé služby, eh, a operace, jak se má postupovat. Pak máme také ještě specifickou úmluvu o námořní záchraně. Eh, to, co je režim, jak se, má koordino, jak se mají koordinovat záchranné akce a jak se má v jednotlivých regionech postupovat. A původní povinnosti říkají, že pomoc musí dostat každá osoba v nouzi na moři, nehledě na veškeré okolnosti, eh, ve kterých se osoba nalézá a také nehledě na státní příslušnost. Sel Mezinárodní umluva Selvič také požaduje od kapitánů, aby prováděli záchranné akce. A nyní se podíváme na to, co o tomto říká evropské právo. Máme zde nařízení o mořských hranicích, námořních hranicích to je nástroj, který se používá jenom tehdy, jestliže se provádí eh, hlídky na námořních hranicích v souvislosti s Frontexem. Ale je to důležitý výchozí bod. Když eh, jsme tady hovořili jaké, o tom, jaké máme právní nástroje, ale nejdůležitější je, aby eh, se zabránilo ztrátě životu. A také se tady hovoří o nediskriminaci a tady máme úvodní odůvodnění eh, číslo 14, které hovoří také o tom, že kapitáni, kteří zachrání životy, nesmí být kriminalizováni. Závěrem chci ještě také eh, říci, že další ustanovení a povinnosti jsou formulovány v bodu odůvodnění 15 a zde se hovoří o tom, že tito zachránění lidé se musí dostat do bezpečného přístavu. O tom ještě budu dále hovořit. A potom tady máme ještě další eh, články, například článek 9 hovoří o tom, jak se postupuje při záchranných operacích, jaká pomoc se musí poskytovat lodím a osobám eh, v nouzi na moři. Potom také, jaké informace se musí také sdílet a co vlastně znamená slovo distress, tedy nouze či tíseň. Potom článek 10 eh, hovoří o vyloďování a také stanovuje jak vlastně má vypadat bezpečné místo. To je to místo, kde končí záchrana operace. A pak tady máme také doložku o lidských právech a ta obsahuje například určité pojistky pro zachráněné osoby. To znamená, že tady se také hovoří o eh, transferu o pře eh, o transferu určitých osob, tedy zachráněných osob do třetích zemí, za jakých podmínek je tento transfer povolen. A já již jsem hovořil o jednotlivých pojmech, ale my si musíme jasně uvědomit, co tyto pojmy znamenají z právního hlediska. Takže distress, sí, tíseň, nouze. A to je situace, kde víceméně eh, víme, jsme si jisti, že loči osoba je ne, je ohrožena a tím pádem vyžaduje záchranu. A co je záchrana? Záchrana je také definována právním ustanovením a tady se také objevují ustanovení pro zachráněné lidi. A potom také každý určitě chce vědět, co znamená uh, bezpečné místo. Toto je definováno v doporučeních, které formulovala Mezinárodní eh, námořní organizace. Ale pak tady máme také eh, definici, která zní následovně. Bezpečné místo je místo, kde zachráněné osoby nejsou ohrožené, kde je, se splní jejich základní požadavky a také eh, místo, kde mohou tito lidé se, odkud se tyto lidé mohou dosti, dostat do zcela bezpečné situace bez ohrožení reformán. A potom tedy je také oblast, eh, tato tato oblast je stanovena jednotlivými státy a potom koordinační záchranná střediska, která koordinují všechny tyto operace a jejich činnost eh, je zakotvena právními ustanoveními v rámci mezinárodního evropského práva. Tady vidíte mapu jak vypadají záchranné oblasti ve Středomoří A nyní poslední slide mé prezentace, tedy v neposlední řadě, chci říci, že nesmíme zapomínat na úhel z hlediska lidských práv, protože deklarace lidských práv eh, zakotvuje veškeré aspekty, což je právo na život. Eh, také charta EU hovoří o tom, že každý má právo na život. Právo na život to je nejvyšší premisa. Z, tady je nejenom zakotveno eh, pasivní závazek státu, že nikdo nebude eh, zabit, ale také, že bude aktivně chráněn. Již v 19. století bylo eh, stanoveno, že ochrana života znamená, že stát musí aktivně působit, jestliže je ohrožen život a je třeba v těchto souvislostech také provádět preventivní opatření. Takže záchranné opatření je právě tímto opatření, opatřením na záchranu života a to bychom si měli uvědomovat. Děkuji panu Molnárovi, který se zastupuje Agenturu pro lidská práva a děkuji za respektování času a nyní máme zde třetního řečníka. Je to pro nás velká čest si vyslechnout paní Karolu Rakete, která je kapitánkou Sea-Watch, která se s námi podělí o svoje zkušenosti zachraňování životů podél italského pobřeží. Velice problematické situace to byla, takže paní Rakete máte 10 minut. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, Děkuji za pozvání. Děkuji panu předsedovi, děkuji za možnost se vyjádřit před tímto úctyhodným výborem, jaká je situace na eh, moři. Já, je to pro mě velká čest, ale jsem i smutná z toho, že dnes hovoříme eh, šest let po té tragédii, kdy více než 360 lidí zamřelo eh, těsně před Lampedusou v důsledku eh, právě té akce, která neproběhla a šest let poté se pořád snažíme vyhnout podobným tragédiím, protože členské státy externalizují svoje odpo, svoji odpovědnost, vytlačují migranty a v podstatě ty eh, intervence delegují na země, jako je Libie, Libie, která porušuje mezinárodní práva. Ale přesto máme naději občanská společnost v Evropě má naději, že budeme chránit principy solidarity a dodržování práva každého na právní stát a na život. Já jsem se připojila jako nezávislá dobrovolnice v roce 2016, kdy jsem se rozhodla, že jako kapitánka eh, dám své zkušenosti Eh, poskytnout skvělé zkušenosti, proto abychom zachraňovali stovky lidí. I my jsme se zúčastnili obrovské katastrofy, kdy se potopila loď, kde se i eh, zúčastnilo řada evropských lodí. Já se pamatuju, jak lidé se topili, pamatuju se na tu záplavu eh, lidských těl a Martin, hm, matka tří dětí, tedy sice eh, uchopila své dítě, což bylo batole, ale eh, držela ho, ale dítě bylo mrtvé, dělala jako, že to nevidí. Takže my jsme spolu s Nave Vega, italskou válečnou lodí, jsme tedy hledali těla a my jsme označovali mrtvoly, my jsme je, mm, my jsme je se snažili přivázat k lodi, tak aby se neutopila ta mrtvá těla do doby, než pro ně přijedou. Já jsem se zúčastnila i různých monitorovacích misí, kdy jsem viděla, kolik lidí bylo ponecháno svému osudu na moři, anebo bylo vráceno do Libie, země v podstatě, ze které utekli. Ale v podstatě žádná z těchto zkušeností nebyla tak frustrující, jako když jsme eh, eh, strávili eh, na moři dlouhé dny, kdy nás nikdo nechtěl. V podstatě to kolébka lidských práv nebyla ochotna tyto lidi přijmout. Takže to bylo těžké říci si, jsem evropskou občankou. Já jsem cítila velkou hambu. I přes to, že Evropané na to hleděli, média na to hleděla a všichni o tom psali, mluvili, takže eh, přesto eh, všechno tedy eh, vlády v podstatě nám postavili zeď a nebylo možné tedy tuto hranici, kterou nám postavili, fyzicky překročit. Kauza Sea-Watch opět ukázala, že Evropská, Evropa se musí Eh, stydět eh, v této době, eh, kdy není schopná vůbec realokovat lidi, přerozdělovat tyto migra, migranty a nechala v tom pouze Lampedusu, tento přístav. Takže to je a mm, podle Eh, zákona, eh, takže mm, mm, v podstatě my údajně jsme byli hrozbou pro veřejný pořádek a já mm, jsem tedy byla obviněna eh, i ze strany různých evropských institucí a vlád, poté co jsme tedy vjeli do přístavu ale kde jste byli vy? Kde jste byli vy, my, když jsme volali po pomoci všemi možnými kanály? Kde jste byli vy? Kdy jediná odpověď, které se mi dostalo, eh, když jsme chtěli mít to bezpečné místo pro vylodění, tak mi bylo řečeno, jít do Tripolisu. A v podstatě to byly, my jsme měli ale na palubě lidi, jejichž práva byla systematicky porušována. Po 17 dnech jsem musela vjet do přístavu. To nebyl akt provokace, tak jak se to říkalo tehdy, ale to byl akt nutnosti a odpovědnosti vůči všem, které jsem měla na palubě a vůči sama sobě. Já jsem eh, celé dny nespala, celá moje posádka byla unavená a potom mi bylo sděleno, že jsem trestně stíhána. A když jsem si myslela, že už ta situace skončila, a ne, nic já jsem si myslela, že už není vůbec bezpečné tedy eh, a eh, mm, mm, proto my jsme se pustili do eh, takových zoufalých aktů, říkal se nám Suicide Watches, a mm, kdy naše posádka již podlehla zoufalství. A já jsem se bála, co by se bylo, mohlo stát. Já pro, proto jsem jako kapitánka cítila povinnost dostat lidi do bezpečí a já jsem se o to snažila. Já jsem žádala o podporu orgánů celých 17 let, jsem chtěla jejich pomoci, ale nechali mě v tom samotnou. Já jsem tedy právně zodpovídala za život ostatních, jakožto kapitánka. Jsem za ně zodpovídala a především jsem za ně zodpovídala jako lidská bytost. Situace by se byla, mohla vyřešit daleko dříve, den po záchraně straně, eh, kdy mm, eh, jsme eh, v Německu asi 60 obcí se spojilo a nabídli nám pomoc. A to nám ukazuje, že je to možné tyto lidi um, přijmout. Náš případ, stejně jako případy dalších nevládních organizací, to jasně apeluje na to, že je třeba se podělit o odpovědnost, je třeba přitom respektovat přece zákon a ne nechat všechno na nějakých ad hoc vyjednávání podle vůle či nevůle jednotlivých států a kdy v podstatě zatím často jsou různé neznámé zájmy. To není eh, udržitelné. Potřebujeme, aby se systém změnil. Dočasná dohoda o redistribuci migrantů, to eh, je mm, Eh, něco, co eh, se ale aplikuje pouze na eh, životy lidí, které byly zachráněny Eh, eh, těmito eh, tedy nevládními organizacemi, ale neuznává to roli obcí a měst. My chceme, aby lidé měli právo žádat o azyl, aby rychle se dostali z těch přístavů, kde jsou vyloděny, do jiných míst a tam požádali a vytvořit, chceme vytvořit humanitární koridor z Libie. Dublinská dohoda již je zastaralá, je třeba ji změnit. Nejlepší způsob, jak zajistit, aby lidé skutečně měli přístup k azylovému řízení, je vytvořit vytvořit eh, prostě bezpečnou cestu do Evropy. Eh, nejenom, že potřebujeme reformovat Dublin, ale potřebujeme bezpečné trasy. Já jsem pořád ještě vyšetřována, i teď eh, trestně vyšetřována v Itálii za to, že jsem zachránila lidi ohrožené na moři a zatím Mm, rozhodnutí eh, eh, eh, soudce, ale je, že jsem plnila odpovědnost. Co mě ale zneklidňuje, že že loď tedy byla zajištěna, nedávno byla státním zástupcem z Argenta nám uvolněna tato loď, ale pořád ještě nemůže na moře. Pořád není uvolněna pro plavbu. A mm, denně vidíme ty různé záchrané akce, které probíhají na moři, ale je to eh, i kvůli nezodpovědnému chování libyských orgánů, kdy mm, v podstatě my nevíme, kolik eh, těch případů tam ještě je bez pomoci. V neděli jsme slavili den migrantů a uprchlíků, kdy eh, zároveň ale řada lidí 8 eh, hodin v podstatě byli v agónii eh, a poté byli vráceni do Libie kdy úřady byly sice informovány, ale i tento případ nakonec nebude potrestán pokaždé, kdy loď eh, nevládní organizace zachraňuje lidi, eh, potřebné lidi, lidi, lidi v tísni, tak eh, vždycky zároveň se zahájí trestní vyšetřování. To je přece porušení jakýchkoliv principů spravedlnosti. Zde je třeba respektovat Eh, právo a eh, Středozemní moře v podstatě se stalo takovým opuštěným pohřebištěm, kdy se eh, stalo takovou praxí různých úřadů tyto migranty vytlačovat zpět a kdy záchranné akce se kriminalizují. Děkuji. Děkuji paní Rakete za eh, tenhle opravdu eh, poutavý, eh, tohle poutavý, poutavé popsání vaši, vašich zkušeností. Já si myslím, že ten potlesk ehm, jen potvrdil to, jaké mm, obrovské osobní nasazení jste věnovala zachraňování životů a ehm, čekají nás ještě, ještě otázky, které určitě budou na vás nasměrovány hned poté, eh, co dokončíme eh, formální eh, projevy na začátek tohoto slyšení k záchranným akcím. Teď nás čeká čtvrtý řečník a to je kapitán Tassara z italské pobřežní policie. I on se podílí na záchraně životů a eh, i pro nás je tedy velmi zajímavé vyslechnout si, co jste nám přišel říci. Eh, takže máte slovo na 10 minut. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen. Děkuji. Budu hovořit italsky. Pane předsedo, dámy a pánové, členové výboru, já chci vás pozdravit za uh, admirálo Giovanni Petorina, který je naším šéfem, náčelníkem a za eh, desítitisíce našich příslušníků a děkuji za pozvání, děkuji za to, že jste mi dali možnost přispět eh, tedy nějakým takovým odborným příspěvkem Cílem je, abyste co nejlépe pochopili tento jev zachraňování migrantů na moři, tedy na středozemním moři, centrálním středozemním moři. A e, od roku 1991 e, až do dneška jsme zachránili asi milion migrantů ve Středozemním moře. E, kolegyně právě zmínila všechny ty různé úmluvy a právní rámec, zachraňování UNCLOS, SOLAS, a další umluvy a především je zde eh, eh, umluva z roku 79, eh, Hamburg, Hamburgská umluva, která dává jako povinnost kapitánům zachraňovat. A Takovým způsobem i ta umluva Sára ta e, zavazuje poskytovat pomoc každé osobě, která je ohrožena na moři bez e, toho, aniž by se e, dělal nějaký rozdíl podle státní příslušnosti, podle okolností, za kterých tato osoba byla nalezena. Jinými slovy, tato umluva Sára tak ta i podstatě i hovoří a nebo vyzývá, apeluje na spolupráci mezi členskými státy, které musí respektovat princip integritu těchto služeb, takže hovoří o tom, že všechny členské státy musí spolu nést tuto odpovědnost za zachraňování. Ale nyní ne všechny členské státy ratifikovaly tuto umluvu a e, Mezinárodní návořní organizace ta hovoří o tom, že především při eh, zachraňování je to odpovědnost eh, přijmout konkrétní kroky a intervenovat, eh, jednat, i když to nebude spadat do oblasti kompetence odpovědnosti daného úřadu. úřadu. Takže to znamená, že to není pouze ten orgán, který je za tu oblast eh, odpovědný, který eh, musí tedy eh, zachraňovat, musí to být tedy každý, tedy každá loď, která tedy takovou osobu nalezne, tak ji musí přijmout na palubu a tyto operace ty lze eh, ukončit pouze tím, že tu osobu vylodí na tzv. place of safety, na bezpečné místo. A takže to je povinnost ji takto vylodit. To je eh, samozřejmě s tím, že musí být součinná se všemi příslušnými orgány. A, takže hm, eh, Eh, příslušné eh, orgány, které, eh, které tedy hm, trestně stíhají organizovaný zločin, tak často zneužívají tedy tyto situace migrantů a ignorují to, že tyto osoby, migranti, jsou v tísni a že potom tedy eh, se snaží trestně stíhat eh, různé tedy eh, soukromé subjekty. A zde i vlastně umluva hovoří o tom, že je třeba, abychom a, e, a, e, a, mm, abychom tedy e, ne, netrestali ty, kteří tedy zachraňují. Takže zde jediný stát, ale Ústředozemní moře, který zatím neratifikoval tuto umluvu z Hamburku, Hamburskou umluvu, a který který je Tunisko a Egypt ratifikoval také umluvu, ale v podstatě eh, aplikuje eh, umluvu. Sára eh, Libě ham, ratifikovala hamburskou umluvu i 14.12.2017 potvrdila, že je odpovědná za tuto oblast podle této umluvy a že i participuje na mezinárodním počítačovém systému, na mezinárodní národní Mezinárodní námořní organizace. A mm, takže i e, naše úřady, příslušné ministerstvo, i e, naše mm, pobřežní policie, tak my jsme tedy mm, výkonnou složkou pro zachraňování na moři a zde v podstatě naše organizace e, chrání tedy asi my tedy chráníme celé pobřeží, naše, na celé italské pobřeží a asi 150 tisíc metrů čtverečních je středozemního moře, tedy, na moř, tedy mořské plochy. Takže my Eh, eh, často přijímáme tedy eh, lodě, které jsou přetížené, přetížené dětmi, ženami a které vůbec nejsou bezpečné. A zde my samozřejmě máme na starosti jenom zachraňování, ale i kontroly na hranicích, i mm, mm, víme, že mm, situace politická, sociálně politická je velice problematická na našem pobřeží a i my často řešíme případy, které jsou mimo naši oblast, za kterou jsme zodpovědní, kdy spolupracujeme s soukromými státními plavidly. I zde naše my spolupracujeme s eh, řadou dalších orgánů z, jejich, eh, z jiných států, kdy my se snažíme tedy eh, Eh, zjišťovat tedy, jaké tedy, eh, jaká tedy plavidla tedy provádí tyto akce, nejenom obchodní lodě, ale i lodě, které patří nevládním organizacím a jaké aktivity tam eh, provádí, protože víme, že každé toto plavidlo musí tedy respektovat článek 98 umluvy Skope a to znamená, každá loď musí poskytnout okamžitou pomoc všem osobám, které jsou v nebezpečí, takže a potom dovést tu osobu do place of safety, do toho bezpečného místa a toto eh, samozřejmě má velké dopady eh, na humanitární právo i na ty různé tedy eh, procedury mezinárodní ochrany, ale to i o tom hovoří Evropský soud pro lidská práva, který hovoří o tom, že je respektovat základní práva při těchto akcích a tudíž členské státy nesmí eh, používat různé praktiky, hm, které by eh, se daly nazvat refoulement, tedy tyto osoby vytlačovat zpět a musí jim poskytnout toto bezpečné místo, eh, tak aby se poskytla jim mm, eh, tedy pomoc při jejich primárních potřebách, ale zároveň je třeba chránit jejich základní práva a tak i je třeba, tyto státy musí garantovat přístup k efektivnímu azylovému, eh, spravedlivému, rychlému řízení. Takže víme, že ty všechny operace jsou strašně složité a mm, u nás my máme eh, Centrum pro zachraňování lidí, to je tedy centrální orgán, který koordinuje ty různé aktéry. V roce 2004 jsme přijali takovou normu, který, která stanoví, že eh, velitel musí poskytovat pomoci a že eh, je třeba, aby členské státy koordinovaly své operace a poskytovaly pomoc. Takže povinnost Eh, toho státu, který jako první byl informován o té eh, akci nebo o té události, tak ten musí na svém území poskytnout to bezpečné místo. A eh, takže povinnost search and rescue, takže to spadá do jurisdikce, námořní jurisdikce daného pobřežního státu. Takže samozřejmě geografická situace Itálie znamená, že my jsme takovou privilegovanou destinací pro tyto migranty a hm, zde naše ministerstvo vnitra je tedy odpovědné za koordinaci eh, hm, prostřednictvím svých prefektur tedy o, o, hm, je odpovědné za přijímání těchto eh, lidí, těchto migrantů a do toho vstupuje celá řada dalších eh, subjektů, Europol, Frontex a další. A při těchto akcích záchrany migrantů tak zde je třeba vzít i do úvahy různé další požadavky, námořní požadavky a proto v Itálii my zde máme takzvané centrum eh, pro zachraňování, které patří k ministerstvu vnitra, které toto koordinuje, koordinuje a tyto procedury eh, jsou eh, standardizovány, již formalizovány a Mm, eh, stanovuje se, stano, stanoví se jasný postup, jak mají spolupracovat orgány mm, a jak tedy ta osoba se má dostat do toho bezpečného místa. Zde Eh, pokud jde o Libii, samozřejmě tady zde eh, to všechno souvisí se stabilizací situace v Libii. Za, eh, I to souvisí s statutem Libie, která je uznána ze strany OSN. I zde je, máme dohody, máme smlouvy s Libií právě pro to, abychom řešili tyto situace a je to všechno v rámci OSN. Dále Eh, zde eh, libyské orgány eh, mm, prostřednictvím mm, pobřežní policie mm, hodně přispívají k zachraňování i spolupracují se naší pobřežní policií v rámci operace Formet. I máme zde libyské Maritime Rescue Coordination Center,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 která eh, se zapojuje do, do těchto aktivit a to, eh, a jak jsme řekli, tedy Libie eh, je odpovědná za to svoji oblast a toto bylo i takto zřádno zveřejněno Mezinárodní námořní organizací. Takže naše pobřežní policie se zapojuje do aktivity capacity building, kdy se snažíme pomoci Libii, aby mohli tedy Eh, vytvořit svůj mm, systém managementu eh, mm, pro řešení těchto situací a eh, s nimi tedy spolupracuje naše ministerstvo vnitra i naše pobřežní policie, jak jsem řekl. A my se snažíme reagovat na tyto naléhavé situace a my jsme tedy vyvinuli bezprecedentní úsilí a od roku 2013 až 2017 my jsme provedli mm, řadu operací. V podstatě pokrýváme třetinu Středozemního moře a v takovýchto situacích je třeba ale spolupracovat na mezinárodní úrovni, evropské úrovni a je mm, Itálie eh, na sebe vzala svoji odpovědnost, ale je třeba jít ještě dále a poněvadž tato nemoc ta nevzniká na moři, ale na pevnině, proto je třeba jednat na té jejich pevnině. Já se Omlouvám, že jsem překročil čas. Děkuji, pane předsedo. Grazie lei, capitano Andrea Tassara. Grazie lei, tantissime. Il suo testimonio è anche... Děkuji, eh, pane kapitáne. Eh, eh, velmi si vážíme vašeho, vašeho projevu, vašeho prohlášení a vážíme si také práce italské pobřežní hlídky. A Vážíme se také veškeré práce, kterou odvádíte na moři, také v posledních eh, letech, tolik životů, kolik jste zachránili. Nyní, jak vidíte, tamhle na mm, plátně už se objevil Fabrice Leggeri, ředitel Frontexu, to znamená Evropské agentury eh, pro eh, pobřežní a pohraniční eh, stráž. Pane Fabrice Ležery, máte 10 minut na to, abyste se s námi eh, podělil o svou vizi. Eh, potom následuje diskuse. Pan Ležery má pouze omezený čas, který nám může eh, jako výboru Libe dnes věnovat, eh, takže mm, navrhuji, aby první kolo otázek se směřovalo eh, zejména tedy na ně. Po, zejména tedy pokud chcete položit otázku panu Ledgerimu, položte mu ji hned v prvním kole, protože v druhém kole už nebude k, dis, k dispozici. Ale Eh, pokud budeme mít tedy dost času, tak samozřejmě otevřu i druhé kolo otázek. Eh, pane Ledgery, máte tedy slovo na 10 minut. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení mm, poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji výboru Libe za to, že mi umožnil účastnit se vašeho zasedání prostřednictvím videokonference. My eh, právě eh, na Frontexu máme mimořádné zasedání eh, správní rady ve Varšavě, proto jsem nemohl tedy přijet osobně do Bruselu. Rozhodně jsem se ale chtěl zúčastnit debaty v parlamentu, takže děkuji. Strategické diskuse, které dnes dopoledne probíhají, i tedy v našem štábu, se zaměřují na to, jak plně využít možnosti, které nám poskytuje právní rámec, ale také finanční prostředky. My a naši pracovníci eh, vychází tedy v práci s IBCG eh, dvě eh, nařízení Nám jde tedy o to, abychom mohli podporovat pobřežní státy v nejrůznějších pobřežních tedy aktivitách, včetně záchranných akcí. Nevím, jestli víte, že Frontex byl uznán Mezinárodní námořní organizací jako významný aktér při záchranných akcích a v roce 2018 jsme pomohli zachránit více než 88 tisíc životů na moři. Ve stejném období, tedy od ledna do října roku 2018 jsme zachránili 60 tisíc lidí na moře tento rok v kontextu našich operací jsme zachránili více než 30 tisíc lidí na moři tedy. Proběhlo více než 1100 záchranních operací. Všechny Tyto osoby byly zachráněny prostřednictvím našich největších operací, nebo díky nim. Máme 20 tisíc zachráněných eh, prostřednictvím operace Poseidon v Řecku, skoro 15 tisíc osob bylo tento rok zachráněno ve mm, Španělsku a eh, skoro 2 tisíce lidí jsme zachránili v eh, rámci operace Temis v středním středozemí. Asi víte, že Frontex je také partnerem evropských námořních agentur, Evropské, tedy námořní bezpečnostní agentury. A máme společný mandát, musíme posilovat evropskou spolupráci v těch pobřežních aktivitách různé workshopy, tréninky, specializované tréninky pro eh, zvyšování eh, schopností eh, pro záchranné akce. Tady vlastně to všechno se spadá pod tu spolupráci naší agentury s jinými agenturami a organizacemi. Postupně budujeme jakousi identitu či kulturu evropské pobřežní hlídky, a záchranné akce zůstanou vždy jednou z klíčových aktivit v této oblasti. My taky máme e, konkrétní pravidla pro to, jak e, má probíhat záchranná akce, jak má probíhat vyloďování a tak dále. Na základě toho budujeme operační plány pro ty námořní operace. Na těchto plánech se dohodneme se hostitelskou zemí, kde probíhá ta operace. Takže právně jsme vybaveni proto, abychom mohli provádět záchranné akce v rámci tedy evropských operací. Frontex ovšem nemůže navrhnout námořní operaci a vyslat jakékoliv plavidla, která se plaví pod určitou jurisdikcí, pokud nemáme tedy eh, odsouhlaseno, kde dojde k vylodění. Takže nemůžeme nastartovat záchranou akci, pokud dopředu není odsouhlaseno, kde proběhne vylodění i těch potenciálně nelegálních migrantů, kteří budou na moři zachráněni. Námořní zákon hovoří jasně. Zachráněná osoba musí být e, přivezena do nejbližšího bezpečného přístavu. Je také potřeba vyjasnit, že Frontex není pouze agenturou zaměřenou na záchranné akce, Stejně tak, jako to nejsou eh, vnitrostátní pobřežní eh, policie a hlídky. Oni eh, všichni vykonávají i jiné aktivity a funkce. Tady nám jde třeba o různé policejní aktivity na moři. My zabavujeme drogy, zabraňujeme pašování zbraní a jakýmkoliv jiným kriminálním aktivitám na moři, včetně environmentálních trestných činů. Eh, někdy je nám kladena otázka, kterou nyní chci zodpovědět. Frontex nemá právní mandát pro to, aby koordinoval společné operace, které by měly exkluzivní účel, eh, tedy záchr- být záchranou akcí. Důvod proto je následující. Z právního hlediska neexistuje kompetence EU pro záchranné akce. To je vnitrostátní kompetence našich členských zemí. Při veškerých aktivitách kontroly hranic máme ale možnost podpořit námořní koordinační středisko, a e, takto se nám třeba podařilo zachránit tolik životů. Jak už jsem říkal, tento rok 38 tisíc. Ještě jednou vysvětlím, jak to funguje tedy z toho operačního hlediska. E, naše operace mají mandát, který vychází z kontroly hranic. My vždy eh, působíme pod taktickým velením vnitrostátních orgánů hostitelské země. To tedy znamená, že v každém členském státě máme nějaký orgán, který koordinuje záchranné akce. A zároveň tam je orgán, který koordinuje eh, kontrolu hranic. Eh, pokud tedy podnikáme nějakou aktivitu, eh, která se týká kontroly hranic, spadáme pod orgán, který eh, zajišťuje kontrolu hranic. Pokud dojde k nějaké potřebě záchranné akce, změní se tedy velení, přejde to na ten orgán, který zodpovídá za záchranné akce a většinou to je tedy Centrum pro mm, námořní bezpečnost dané země. Dokud tedy tahle ta operace není dokončena, působíme tedy pod velením tohoto eh, námořního koordinačního centra eh, členské země. To je tedy v souladu i s námořním právem. Záchranné akce by měly zůstat výjimečnou situací, neměly by se stát eh, normou jak se ale často stává v poslední době ve středním středozemí. Nikdo nemůže akceptovat ani tolerovat, aby pašeráci migrantů zneužívali systematicky eh, režim záchranných akcí proto, aby si vytvořili business model, který jim přináší obrovské zisky. Myslím si, že naše eh, společná humanitární povinnost postavit se takovéto situaci. Zároveň je ale mojí povinností, co by šéfa eh, operační evropské agentury, abych jste řekl, že tedy musíme bojovat proti přeshraniční kriminalitě a musíme společně ehm, rozbít kriminální sítě. Musíme přiznat, že situace, které zažíváme ve středozemí, ve středním středozemí, jsou někdy uměle vytvořené záchranné akce, které eh, vlastně odstartovávají kriminální sítě. Takže ve chvíli, kdy migrant spadne do pasti některých pašeráckých sítí a převaděčských sítí, tak od té chvíli se v podstatě ale stává předmětem záchranné operace se všemi riziky, eh, které to sebou nese. To je tedy perspektiva eh, operační a policejní agentury, která se tedy zaměřuje hodně na, eh, ve svých úkolech na záchranné akce a my jsme tomu věnovali zdroje je to zakotveno ve všech našich námořních aktivitách jako součást eh, vývoje evropských pobřežních kapacit. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a nyní eh, rád zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji. Děkuji, pane Ledgery, děkuji mnohokrát za to, že jste eh, takto jasně představil, eh, jak to tedy funguje na Frontextu. To je pro nás všechny důležité. Takže nyní začneme eh, diskusy. Prosím všechny o spolupráci, aby se to dalo stihnout. Mám opravdu dlouhý seznam řečníků. Máme tedy méně než hodinu k dispozici a prosím tedy o to, aby vaše otázka trvala nejdéle minutu. Protože pan Ledgery eh, s námi nebude dlouho. Pokud máte jakékoliv otázky eh, na pana Ledgeryho, položte je v prvním kole. jestli tomu rozumím dobře. A opravte mě, pokud to tak není. Pan Prokačiny za EKR a pan Tardino s ID by eh, chtěli otázky spíše v druhém kole. Takže v prvním kole eh, dám spíše eh, prostor těm koordinátorům, kteří si o to požádali, tedy hovořit v prvním kole. A pak se vrátím k těm ostatním. Pokusím se tedy e, začlenit jich co nejvíce, ale prosím, jak říkám, máme málo času, takže buďte velmi struční. Paní Dupont, prosím, máte slovo. Presidente, mi scusi. Posso? Mi scusi. Omlouvám se, prosím. Takže já bych chtěla upřesnit pro pa, za pana Prokačinyho, že my máme otázky na paní Rakete. Kdybychom to mohli udělat v prvním kole, tak to uděláme v prvním kole na paní Rakete. Máme otázku za frakce. Ano, samozřejmě vy jste koordinátoři za vaše skupiny, takže máte právo eh, položit, jaké chcete otázky, ale já jenom jsem navrhoval, že pokud máte něco na pana ředitele Frontexu, tak abychom to udělali v prvním kole. Ano, je třeba, abychom měli tu možnost potom i v druhém kole. Ano, určitě. Určitě ano. Paní Dupont. Um, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat účastníkům diskuse za jejich dojmy a zprávy. Mám trochu potíže obrátit se pouze na Frontex. A právě proto se obracím tedy jak na Frontex, tak i na ostatní účastníky diskuse. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je třeba skoncovat se ztrátou životů ve Středomoří. Dnešní diskuse ukázala, jak je celá situace komplexní a jak je důležité, abychom měli celkově komplexní a fungující záchranný mechanismus ve Středomoří. A tak taky eh, musíme mít také takový eh, mechanismus, který zabrání lidem riskovat život. Proto potřebujeme spolupráci se zeměmi původu, také se eh, potřebujeme pokrok v asilovém a imigračním balíčku. Proto se chci zeptat Frontexu. Je důležité, abychom bojovali především proti pašerákům, protože jenom tímto způsobem můžeme zabezpečit, že lidé nebudou riskovat svůj život na moři a pašeráci a kriminální gengy z toho budou mít profit. Děkuji, já navrhuji abychom si všichni tady v panelu zapsali tyto otázky. Nejdříve bude první kolo otázek a potom budou odpovědi paní Zipel. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem to pochopila tak, že bylo řečeno, že úlohou Frontexu je nejenom dělat záchranné operace, ale také další operace. Ale mě by zajímalo, zdali opravdu eh, kontrolujete eh, situaci na moři. A potom, jestliže zjistíte, eh, že jsou lidé v Středomoří v tísni, zachráníte, ale řekl jste opravdu, že jste, řekl jste opravdu, že když vidíte lidi na moři v nouzi, eh, tak vy je nezachráníte, protože neexistuje rozhodnutí o vylodění. Toto by bylo v rozporu s mezinárodním právem. Nemyslíte si, že byste měli zachraňovat tyto lidi, i když nemáte žádné rozhodnutí o vylodění? A paní Intervelt. Děkuji, pane předsedo. K panu Ledgerimu tady eh, vás stále slýcháme právní argumenty, my to nemůžeme právně udělat, nemáme mandát, nemáte pocit, že pak vás to eh, oprošťuje od právních povinností a mezinárodních závazků. Vy musíte pravděpodobně dělat politické rozhodnutí a my také vidíme, že členské státy neplní svou odpovědnost, snaží se také obvinovat nevládní organizace ve Středomoří, eh, že zachraňují lidé, lidi a kriminalizují tyto eh, záchranné akce. Například ve Španělsku se také spochybňuje, že eh, se zachraňují tedy lidé v tísně na moři, ale ovšem posléze jsou kriminalizováni. Takže jak to s tím vypadá? A mě by také zajímalo, jak to vypadá se sdílením informací, jestliže je tady eh, loď v nesnázích, tak vy jste eh, řekl, my nevím, zdali jste opravdu řekl, že sdílíte tyto informace s dalšími loďmi, například s neziskovými organizacemi. A potom, jestliže vy jste velitelem záchranných organizací, tak nezdá, mně se zdá, že vy opravdu provádíte politiku eh, zájmu národních států, protože vy jste vlastně agentura EU a ne jste agentura členského státu. Prosím, zkraťte své otázky, protože jinak se nedostaneme ke konci. A to bylo za zelené. A nyní pan paní Strik. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Před sedmi lety jsem na komity na výboru Líbe přednesla zprávu jménem Rady Evropy o situaci ve Středomoří a souviselo to s tím, že 73 lidí eh, v Středomoří eh, přišlo o život a od této doby přišlo o život hodně lidí a já bych chtěla poděkovat členským státům a také organizacím, kteří zachránili eh, životy, především Sivoč a paní Rakete. Liby je eh, tady se hovoří o bezpečném přístavu, ale my víme, že Libie není bezpečnou zemí a já bych také chtěla, aby se toto potvrdilo. A také již bylo řečeno, že nemůžeme zabezpečit, že libyjská pobřežní stráž může zachránit životy, protože oni nemají příslušné vybavení. A možná, že by na to mohli také eh, lidé v panelu reagovat a příklad pan Tasera a pak pak MACC eh, Řím provádí koordinaci pro Tripolis. Mě by zajímalo, co to znamená také eh, s záchrannými organ, eh, operacemi a mě by zajímalo, do jaké míry vy toto již znáte. My tedy máte pouze eh, leteckou kontrolu a mě by zajímalo, zdali také letadla musí provádět eh, záchranné operace. Takže prosím, zkraťte své odpovědi, protože opravdu máme nedostatek času. Jestliže budeme mluvit dlouho, potom již nebudeme mít po 11. hodině tlumočení. A nyní za ID pan Tardino, jedna minuta. No, já vím, že není čas, takže já mám otázku na paní Rakete teď. Zdá se, že díky vám do Itálie se dostali i e, ze Syrie různí pachatelé, kteří jsou stíháni za trestné činy, jsou, kteří zneužívají, vykuřistují ostatní lidi a mm, mm, takže to, bylo, e, to nebyla žádná humanitární e, mise. A vlastně byste přijali v podstatě i tyto lidi. Já bych chtěla vědět od vás, protože to, to v podstatě mm, e, došlo, to je také je proti e, principům spravedlnosti, to je to, co, o čem jste to hodně hovořila, protože samozřejmě i podle našich norem my musíme chránit lidi, jejich život je ohrožen e, a, a mm, kteří jsou vystaveni například mučení a podobně. Ale zde realita je taková, že v podstatě tato Evropa přijímá nyní mm, zde Eh, mm, vás přijímá, eh, přijímají tady v Evropě, jako kdybyste byla snad hrdinka a zde mm, myslíte si, že to je v pořádku, tak to vás přijímat? Vorrei andare adesso, faccia in un minuto, prego, faccia in un minuto, abbielo in mente. Subito, molto rapido, è ovvio che nessuno vuole... No, nikdo nechce kriminalizovat samozřejmě záchrany lidí na moři a mm, to eh, to je to, co dělá pobřežní policie v Itálii a já jim za to děkuji, protože to dělají každý den a vidíme to v televizích, ale problém je spolupráce. Spolupráce s, s nelegálními, tedy eh, různými subjekty, které organizují imigraci s těmi podvodníky. Takže zde, když se podíváme na statistiky, tak víme, že tento rok tedy v roce 2019, takže po, ve srovnání s rokem 2018, tak počet mrtvých se snížil z 1800 ehm, na 1200, takže o více než polovinu. Takže samozřejmě i zde vy víme, že život na moři je ztracený, život, každý život je ztracený, je tragédie pro všechny, ale podle vás, jak si vysvětlíte ten fakt, že za poslední rok počet mrtvých se snížil téměř o polovinu ve srovnání s předchozími lety? Děkuji za hm, hm, GUE paní paní Bjork, je to tak? Děkuji. No. no. Za GUE? Paní Ernst, máte slovo? Vielen. Děkuji vám. Nejdříve bych se chtěla distancovat od dvou posledních řečníků. Myslím si, že takto nemůžeme k tomuto tématu přistupovat. Já mám dotaz na paní Rakete za 70 dní, co se tam odehrávalo. Jak jste se snažila obracet se na italskou pobřežní stráž, tak abyste uprchlíky dostala z paluby, jasně, jak se tam postupovalo, co se tam odehrávalo. A nyní na komisi. Já bych se ráda dozvěděla, co jste všechno udělali a děláte v rozhovorech členským státy, aby byla zastavena kriminalizace nevládních organizací ve Středomoří. Takže co proti této kriminalizaci děláte mimo řeční na konferenci A ještě Libie jako bezpečný třetí stát. O tom již se tady hovořilo. Mě by zajímalo od vás o všech, abyste se vyjádřili k tomu, že si myslíte, že Libie je tři, be, bezpečný stát. My jsme se dozvěděli, že budeme mít ještě dalších 15 minut k dispozici tlumočení, ale posléze budeme eh, muset hovořit pouze anglicky. Takže nejdříve bude hovořit pan Legery, odpověď 3 minuty a potom budou odpovídat účastníci panelu. Pane Ledgeri, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům za otázky. Mohu potvrdit, že jsme přítomni eh, ve Středomoří, ve středu také máme eh, lodi v oblasti Temis a máme také letadla, která hlídkují v centrálním středomoří. Toto není součástí Temisu, ale je to součástí mandátu Eurosuru. My máme naše vlastní letadla k dispozici, ale když vidíme nějak nějakou eh, potenciální záchranou situaci, potom sdílíme informace s námořním koordinačním střediskem. Někdy se stává, že vidíme i jiné situace, které nevedou k záchranným situacím, spíše jsou, spíše jsou to eh, potom eh, operace policejního rázu. Takže Eh, jestliže se jedná o záchranou operaci, potom my sdílíme informace se všemi informačními středisky v souladu s námořním právem a nepodléháme politickým vlivům. Jestliže vznikne záchranný nouzový případ, pak musíme reagovat. A reagujeme ale nemůžeme fungovat jako koordinátor záchranných operací, protože nemáme tento mandát. Když operujeme v EU, například ve Španělsku, protože tyto země jsou suverénní země. A jestliže nechtějí tyto země dát nám své kompetence, eh, přenést na nás své kompetence, tak my nemůžeme postupovat jinak. My musíme eh, postupovat pouze podle pravidel, která existují. Existuje operační plán, a je naší povinností zabezpečit, aby operační plán nebyl pouze v souladu s naším mandátem, ale také v souladu s nejlepší osvědčenou praxí v, například při kontrole hranic a také kontrole dodržování práva a také v souladu s osvědčenou praxí při záchranných pra- eh, operacích. Jak mohu vysvětlit, snížení počtu obětí v tomto roce. Já bych toto viděl v souvislosti se sníženým počtem lidí, kteří přeplouvají moře. V minulém roce došlo ke snížení bylo to minus 80%, ještě v tom předcházejícím roce to bylo minus 80% v centrálním středomoří, to také vysvětluje snížený počet obětí ale velice důležité je, že my můžeme efektivně rozbíjet kriminální sítě, ale Eh, tyto kriminální sítě nejsou pouze v členských státech EU, eh, e ale také ve třetích zemích. My zde máme dobrou spolupráci s ostatními orgány a my můžeme také zpracovávat osobní alta, tak abychom mohli provádět vyšetřování, které je koordinováno Europolem. A tak to my také se snažíme bojovat s, přehran, s přeshraničními převaděči a my jako pobřežní e, stráž také máme povinnost e, provádět záchranné akce, buď to loďmi, anebo také kontrolovat středomoří pomocí e, lodí, a, e, letadel a nebo také bezpilotních dronů. A nyní pan Ledgery. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši práci. On neodpověděl, neodpověděl mi na otázku, zdali Libie je bezpečnou zemí. Prosím, zodpověďte mi tuto otázku. Well, you, you want to add that particular comment to the Prosím, můžete se vyjádřit této konkrétní otázce? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem výkonným ředitelem agentury a nemohu rozhodnout o tom, zda-li určitá země je bezpečná či ne, ale já jsem nikdy neřekl, že Libie je bezpečnou zemí. Ano, my se musíme nyní s panem ředitelem Frontexu rozloučit. Já vám děkuji za to, že jste hovořil konkrétně a nyní budou hovořit účastníci panelu. A potom budou položeny další otázky. Děkuji vám. Já si myslím, že si všichni musíme uvědomit, že Frontex sehrává důležitou roli při záchraně životů. Bylo zachráněno hodně životů v rámci jeho operací, ale otázka, zdali Libie je bezpečnou zemí, pak stanovisko EU je, že to není bezpečná země, takže by se tam neměli emigranti vyloďovat. Takže toto je odpověď za komisi. Já si myslím, že bych měl také zdůraznit, že odpověď na tuto složitou situaci ve Středomoří je komplexní. Musí to být součást celkové zastřešující strategie. My musíme eh, tuto strategii společně formulovat, jak v Evropském parlamentu, tak i s členskými státy. A mu, to znamená, že my jsme slyšeli, Eh, například eh, z Malty, že dochází k velice dobrému vývoji, ale eh, zatím nebyla nalezeno řešení společné migrační politiky v EU a jak se musíme rozhodnout, jak budeme bojovat proti převaděčským gengům, protože nemůžeme zavírat oči před touto situací. A to je také součást celkového řešení. Byla položena konkrétní otázka, e, co my děláme mimo, že pořádáme mimo to, že pořádáme konference. My jsme toho názoru, že tedy my jsme provedli hodnocení v roce 2017 a tenkrát jsme také dospěli k určitým výsledkům a také jsme dospěli k názoru, že to není jasná situace. My také musíme monitorovat celý rozvoj a my také hledáme feedback, zpětnou vazbu od jednotlivých aktérů. My jsme otevření eh, eh, vůči diskusi eh, o této situaci a myslím si, že nové kolegium se také touto situací musí zabývat. Ano, děkuji vám. Pan Molnár. Make it short. Prosím o stručnost. Děkuji mnohokrát za slovo. Takže k tomu, na co se ptala paní Strix. vzhledem k tomu, že Libie někdy nereaguje na výzvy o intervenci, tak eh, my máme vodítka z roku 2004 pro námořní bezpečnost. Eh, vzhledem k tomu tedy, že máme nějaké středisko pro koordinaci záchranných akcí, pokud nepřevezme zodpovědnost, tak první koordinační středisko, které eh, získá, na které eh, se obrátí eh, někdo o pomoc. Tak v tomhle případě by to asi spadalo na Itálii. Potom máme tedy taky nařízení Junklos mm, o letadlech. Tam v podstatě se to zaměřuje hlavně tedy na námořní právo, ale máme, řekněme, jakési měkké právo, které je eh, Vlastně je to takový eh, mezinárodní aeronautický a záchranný manuál, který vlastně se zaměřuje na, nebo poskytuje rady všem, eh, kteří se účastní těchto akcí. A tam tedy můžeme nalézt taky pár nezávazných pokynů o to, jak tedy nakládat s eh, letadly. Ale eh, tedy z našeho eh, pohledu a hodnocení Libě není bezpečným místem. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Rakete. Můžete se otevřeně vyjádřit k otázkám které na vás byly nasměrovány. Prosím, eh, ale i vás o stručnost. Já myslím, že řada panelistů eh, jasně vysvětlili, jak záchrana nebo záchranné akce na moři jsou mezinárodní povinností. Já vůbec nechápu, jak eh, Itálie mohla schválit vnitrostátní zákon, který není v souladu s mezinárodním právem námořním a po té, co jsem byla zatčena, eh, soudce v Agrigentu v Itálii jasně rozhodl, že jsem eh, se řídila svou povinností zachránit životy a že jsem tedy plně Eh, byla v souladu s námořním právem. Mm, jsem ráda, že si děláte starosti ohledně týrání v Libii, protože to je přesně něco, co dělá starosti i mě. Tam dochází k týrání každodenně, dochází k tomu dokonce i na těch eh, lodích, které zachraňujeme na moři. A eh, ve chvíli, kdy zachráním někoho na moři, nevím, jaký má za sebou životní příběh. Ale pokud dochází k takovému to typu týrání v Libii, musíme zastavit mm, spolupráci s libyskou pobřežní stráží, která stále navrací lidi do těchto tyranských eh, táborů, ze kterých se snaží oni uprchnout. Ještě bych chtěla dodat jednu věc. Je faktem, že různé členské státy Evropské unie podporují různé skupiny v občanské válce v Libii, čímž ji prodlužují a způsobují situaci, kdy vůbec může docházet k takovýmto zneužíváním lidských práv. Děkuji. A nyní pan kapitán Tassara. Mr. Chair, Bene, io eh, vorrei rispond... Já bych chtěl zareagovat <clears throat> na paní Strik. Eh, pobřežní policie v Itálii hm, již vlastně léta eh, plní a respektuje veškeré mezinárodní normy, které byly ratifikovány italským státem, takže v průběhu let to znamenalo, že jsme zachránili tisíce a tisíce migrantů, nezapomínejme, že mm, ty též mm, zákony, které u nás byly transformovány prostřednictvím vnitrostátního zákona, takže v podstatě mm, ty znamenají, že my jsme odpovědní za určitou oblast, kde zachraňujeme, ale je ze zákona jsme potom povinni i informovat eh, dané centrum pro záchrany lidí, které odpovídá za Dunou oblast, eh, takže takže dříve neměli jsme žádné takové partnery, se kterými jsme mohli jednat, ale dnes existuje i v podstatě centrum, které je uznáno eh, OSN, to je tedy ten libysk, to je to libyské centrum pro záchrany osob, takže my jsme vždycky respektovali mezinárodní předpisy i vnitrostátní předpisy, ale opakuji, takže proto musíme informovat to centrum, které je zadanou oblast odpovědné ze zákona. A takže je to libyské centrum, které je odpovědné za koordinaci a je odpovědné za záchranné akce na moři. Jinak e, v podstatě Itálie nikdy se nestáhla z e, jakýchkoliv e, operací záchrany životů v, v té oblasti, za kterou je odpovědná. Vždycky jsme prováděli i záchranné akce v Atlantiku, v Pacifiku a takže zde samozřejmě pokud eh, je to tedy, eh, pokud eh, je to, pokud je to osoba v nouzi. Takže my zde máme i umluvu z roku 78, která stanoví, že ta od, tu odpovědnost má nést to první centrum, které je odpovědné za tu danou oblast. Takže musíme respektovat předpisy mezinárodní i vnitrostátní. Opakuji to ještě jednou. Now, it is 10.45. Je 10 hodin 46 minut. Měli jsme čas do 11 hodin. Budeme mít tlumočení do 11 hodin 10 minut. A takže eh, ještě trochu času máme. Ale pod 11, eh, od 11 hodin 10 minut, nikoli 15, jak říká pan předseda, bude eh, schůze bez tlumočení. Pak jako první paní Štatler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist... Děkuji. Opravdu eh, si musíme uvědomit, že eh, tady jde o utrpení lidí jednotlivé eh, osudy a musíme tedy ustanovit nějaký systém, který nenahrává kriminalitě a který samozřejmě taky nevyvolává eh, nevhodná očekávání. Je naší mezinárodní povinností eh, zachraňovat životy a eh, bojovat proti pašování lidí a převaděčství. Komise jasně řekla, že tedy potřebujeme nově nastavit systém. Tady jde o lepší ochranu hranic, lepší spolupráci se zeměmi původu, ale taky o lepší integraci těch, kteří u nás získají tedy povolení zůstat. Já si tedy kladu otázku, jak to chceme ukončit, jak to chceme dodělat, když konkrétní otázka. Nemáme tady eh, naopak eh, problém takového přitahování do Evropy. A pan Moraes, děkuji všichni, kteří se chtějí, eh, kteří se snaží zachránit kriminalizování eh, neziskovek a všech, kteří zachraňují životy. Chci se vás zeptat. Pan Šoter už se k tomu vyjadřoval, ale my jsme si dnes vyslechli, že tohle není pouze humanitární povinnost, ale eh, vůbec právní povinnost někdy, ale máme eh, vlastně problematické vnitrostátní zákony, takže eh, co nové kolegium komise, jak se k tomu postaví a eh, co víme o otázce členských států, které implementují různé výjimky z humanitární pomoci. Já jsem byl minulý rok v Libii, to opravdu není bezpečná země a já se distancuji od některých eh, připomínek, které zde zazněly. Ano, děkuji, pane předsedo. Moje otázka je stejná jako otázka pana Moraese. Komise hodlá zrevidovat eh, směrnici eh, o usnadňování eh, Mm, přijímání a stanovit si mm, takové mm, cíle, abychom nekriminalizovali organizace či osoby, které poskytují humanitární pomoc a skutečně obdivuji, ob, obdivuji paní Karolu Rakete. Eh, mevrouw Rakete, u drong eh, zonder toestemming en met geweld een Italiaanse haven binnen, bij een schip vol illegalen. Wie Paní Rakete, vy jste přivezla loď plnou nelegálních migrantů do, eh, italských, eh, do italského přístavu. Měli jste tam, měla jste tam tři zločince, kteří eh, zavraždili, kteří vraždili, týrali a mm, znásilňovali v těch uprchlických táborech. Ehm. Vy jste v podstatě nerespektovala eh, zákon, že nesmíte přivádět eh, tyto kriminální sítě do Evropy. Neměla byste být tady, měla byste být ve vězení. Mám pro vás otázku. Opravdu si myslíte, že bez eh, zavřených otázek lidé budou nadále přicházet? Už. Um thank you, a uh, uh, eh, Děkuji. Otázka na paní Rakete. Eh, paní Rakete, eh, nestimulujete ty v středu moří, aby se přeplavili přes tedy moří, přes moře tedy do Evropy? Tady fungují pašerácké a převaděčské eh, organizace a my nemáme žádnou strategii, eh, co s tím udělat. Oni tedy eh, mají obrovské zisky, ale pokud chceme tu situaci zlepšit, musíme bojovat také s obrovsky rostoucí demografií v Africe. Děkuji. Děkuji. Jsem šokována, nakolik eh, otevřeně rasisticky tady eh, kolegové eh, mluví. Možná bychom s tím, pane předsedo, něco měli udělat. Chci říct, že nemůžeme mít situaci, jak už říkala i paní Rakete, aby ti, kteří zachraňují životy, byli kriminalizováni, dostávali se tedy do trestního stíhání. Mus... Já se tedy obracím na komisi. Vaše odpovědi nejsou dostatečně dobré, nestačí to. Jak jak se k tomu postavíte? Jak je možné, že se dá trestně stíhat ten, kdo zachraňuje lidské životy? Ale pak mám otázku na Frontex, na kterou ale může odpovědět komise. Libie tedy není bezpečná země, proč je tedy OK, aby mm, Frontex předával informace libijským mm, záchranným centrum, což jsou takzvané eh, proxy pushbacky. Ulrik. Nyní pan Ulrich. Pan Ulrich, jednu minutu, prosím. Vypočul vašu řeč o dovážení. Vážená paní Raketa, já jsem si vyslechl vaši řeč o dovážení, eh, dovážení nelegálních emigrantů do Evropy. Eh, vypadá to, jak kdyby zde eh, nebyla, nebyl žádný rozdíl mezi vámi a převaděci, protože i vy zde sem přivádíte převaděče a tedy vrahy a násilníky. Jediný rozdíl mezi nimi a vámi je, že vy jste placená nevládními organizacemi. Prosím, nepoučujte nás o historickém koloniálním dluhu eh, vůči Africe, protože například Slovensko s tím nemá nic společného. Můžete si chodit pomáhat do Afriky, ale moje otázka je, proč nejdete pomáhat lidem tam? Nechejte Evropu na pokoji bez vašich nelegálních akcí, bez nelegálních migrantů. My zde chceme vládu práva, právní stát. Souhlasím s tím, co říká pan Salvini, že vy byste měla být ve vězení. Jste uh, zločinka a neměla byste tady být v panelu v Evropském parlamentu. Oh. Now, Mr. Peters. Pan Peters, děkuji, pane předsedo. Já doufám, že přispějí eh, jaksi k tomu okruhu otázek na vyšší úrovni. Jsem takový zmatený teď, jak je to s implementací článku 98. Pochopil jsem, jak řekl pan Molnár, eh, Evropská unie a všechny agentury jsou vázány tímto článkem, ale praktické dopady praktické dopady tohoto článku, ty jsou trochu pro mě teď nejasné, poněvadž když Frontex dostane informace o tom, že některé osoby jsou v tísni na moři, je to povinnost informovat plavidla v okolí té osoby v tísni, je to povinnost pro Frontex, ano nebo ne? OK. Honorevole Bartolo. Pan Bartolo, minutu. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Máme málo času, takže já musím úplně se distancovat od toho, co řekli italští kolegové, a, kteří jsou z ligy a v podstatě, kteří umožnili přijetí toho zákona Eh, v podstatě, že eh, zachránit člověka se stane trestným činem, je kriminalizováno, takže za to se stydím. A ale na druhé straně jsem velice hrdý na naši pobřežní policii, která již 30, 30 let zachránila tisíce eh, lidí. To je Itálie a ne Itálie Salviniho. A potom dnes, den, kdy si připomínáme tedy Eh, připomínáme si tedy 3. Eh, 3. Eh, října, tedy co se stalo v Lampeduze, 368 lidí zemřelo mm, kousek od pobřeží. Já si dobře ten den pamatuji. Dnes to je symbol, symbolické vlastně hovořit o zachraňování lidí na moři v tento den a to je důvod, proč jsem tady také dnes já. Já jsem opustil svoji práci a mm, já mm, právě proto já se, mm, stejně jako pan Morás, já se musím mm, také tedy se vyjádřit podobně a distancovat se o to, co řekli, eh, eh, eh, co řekli kolegové z ligy a říct si vám, že vy, vy jste skutečná kapitánka. Regarding this point that you have made, Pane Bartolo, já k tomu, co jste řekl, musím také dodat, že vy jste skutečně eh, to povyšel na politickou úroveň, když jste se takto vyjádřil v této diskuzi. Ale pokud jde o právní hledisko, tak musím také doplnit, že není žádné právo bránit tedy ve svobodě projevu eh, politickým zástupcům, kteří byli demokraticky zvoleni. Ano, tak to je prostě. Poslanci mají právo být vyslyšeni jinými, ale samozřejmě není zde žádné právo zase eh, eh, někoho urážet. To také ne. Takže ani ne tedy eh, naše hosty toho, oslyšení řečníky, takže nikdo nemá právo je urážet, insultovat naše panelisty, které jsme pozvali na výbor LIBE. To bylo rozhodnutí koordinátorů. To je pravda. V tom máte zcela pravdu, pane Bartolo. A teď budeme pokračovat za zelené s panem Markantem. Ano, budu hovořit německy. Máme již málo času, ale chci se obrátit na kolegy, kteří zde podle mého názoru hovořili přímo odporně. Já bych vám přál, abyste nikdy se nedostali do nouze na moři, ale myslím si, že kdybyste se do této situace dostali, tak budete mít velkou radost toho, že existují takoví lidé jako Karola Rakete. Až budete někdy 17 dní na lodi, tak se můžete seznámit se zákony a také, že mají podle těchto zákonů kapitální právo vjet do přístavu, jestli jestliže jsou v nouzi. Pak budete eh, mít možnost také rozhodnout o tom, kdo patří do vězení a že se potom jenom tvrdí, že je někdo zločinec, pak se to všechno musí prokázat před soudem. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám, pane, pan Fest, jedna minuta. Děkuji vám. Chci se obrátit na pana Markvarta, nemám eh, chuť jet eh, člunem, nafukovacím člunem do Libie, takže se mi pravděpodobně tato situace nestane. Paní Rakete, vy jste si stěžovala na složitou situaci v lidských právech v Libii, že se tam eh, mučí a nyní existuje o tři eh, mučitele méně, kteří se díky vašemu úsilí dostali do Evropy. Nemyslíte si, že vy ohrožujete evropskou svobodu tím, že převádíte tyto lidi a tyto mučitele do Evropy. Jež je celá léta známo, že teroristé se dostávají do Evropy přes středozemní moře, tak aby se vyhnuli stíhání ve svých vlastních zemí. Mě by zajímalo, jak vy se k tomuto stavíte, paní Rakete. One minute. Thank you, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. My všichni souhlasíme s tím, že záchrana životů je důležitá. Nechceme, aby někdo se dostal do mouze na moři či přišel o život. S tím na tom se všichni shodneme. My hovoříme o tom, jak zabezpečíme, aby toto se nestávalo. Já si myslím, že toto začíná legálností a také bezpečností hranic. Front, zástupce Frontexu hovořil o závazných pravidlech. My všichni musíme ctít eh, právnivo a zákony. A také nevládní organizace by neměly e, fungovat jako dobravní situace, když převádějí lidi do Evropy, protože tato situace je velice složitá. A potom ale, jestliže se takto postupuje, že když se postu dostanou na moře, potom je vezmou na Eh, palubu eh, nevládní organizace. A opravdu tři zločinci na palubě této lodi je velice závažná situace. Pan Kosta, děkuji vám. Nejdříve chci vyjádřit svou solidaritu se soukromými záchrannými organizacemi, protože oni přebírají na sebe eh, povinnosti, které by měly plnit členské státy. Ti, kteří se snaží kriminalizovat nevládní organizace, jsou nepřátelé Evropy. Chci se zeptat pana Šotera na předběžnou dohodu. Tady se hovoří o předběžné či dočasné registraci záchrany člunů. Také se hovoří o tom, že záchranné čluny musí eh, také postupovat podle povinností, které jim eh, sdělí eh, záchrana o koordinační střediska. A to znamená, že mohou potom porušovat také určité mezinárodní konvence. Paní Riva, máte slovo? Ano, v Katalány, v Katala, Katalánsku se eh, konaly různé demonstrace za záchranu uprchlíků a také eh, ve Španělsku eh, také dochází ke kriminalizaci záchranných operací Španělsko také Open Arms ohrožuje a říká, že nesmí se zachraňovat tímto způsobem další životy. je záchrana lidských životů na moři je zakotvená mezinárodním právem. A já se chci zeptat, co chce udělat komise s tím, aby odstranila tuto uh, strukturu izolované Evropy a jakým způsobem se mají uh, zachovávat a respektovat lidská práva. Za druhé, dojde k reformě asilového práva a také, jestli dojde k rozdělování uprchlíků mezi členské státy. Paní Dali, děkuji. Nikdo tady neřekl, že Libie je bezpečnou zemí. Takže vracet uh, uprchlíky do Libie je porušování práva. To je jednoznačná věc my všichni tady hovoříme o právním státě a přesto se toto děje. Dva tisíce životů bylo zachráněno v letošním roce, ale mě by také zajímalo, kolik lidí bylo vráceno do Libye. A mě by zajímalo, co, jak se k tomu komise staví, co dělá také komise s revizí dublinského nařízení a co uděláme také s potrestáním pašeráků. To bychom měli dělat nejdříve. Paní Leners. Dě, pan Lenners, děkuji, pane předsedo. E, diskuse je velice zajímavá. Já si říkám, kdo jsou ti lidé, kteří přijíždějí do Evropy. V roce 2009 přijížděli lidé z Tuniska a také lidé z Maroka. A oni vlastně vůbec nedostávají mezinárodní ochranu v Evropě. Takže já se chci zeptat z právního hlediska, bezpečné místo eh, platí to i pro případy, když zachráníte Tunisany či Marosany na moři, že je potom vracíte do těchto zemí, protože se jedná víceméně o bezpečné státy. A potom ještě otázku na paní Rakete. Děkuji vám za vaše informace. Vy jste hovořila o humanitárních koridorech. Znamená to podle vás, že všichni, kteří se chtějí vydat do Evropy z Bangladeše, z Tuniska, z Maroka, že by měli dostat dostat možnost přijít do Evropy, anebo se tady eh, chcete také rozlišovat mezi ekonomickými uprchlíky a dalšími uprchlíky. Děkuji vám, pane předsedo. Já doufám, že nyní se nám všem otevřely oči. Vlastně je to strašně jednoduché. Mladí lidé zde vykonávají něco, co by vlastně dělat neměli. Aby politika se za to nemusela stydět a ženírovat, tak já bych chtěla kolegovi, kolegu, kolegy požádat, aby eh, tak také eh, pochopili situaci, že by také záchranné akce a operace měly být označeny za právoplatné, že také lidé se dostanou po záchraně situaci eh, operaci do bezpečné země, to by také bylo nutné a ne je vracet zpátky do Libie. Jde o to, abychom konečně vytvořili asilový evropský komplex komplexní systém, aby lidská práva mohla být eh, chráněna i na vnějších hranicích Evropy. Je třeba také vytvářet humanitární opatření pro všechny, protože všichni nemohou do Evropy. My musíme se postarat o to, aby i v zemích původu mohli lidé správně žít. A děkuji vám za to, co všechno děláte, ale vlastně byste to neměli všechno muset dělat. Takže za chvilku se bude hovořit pouze anglicky. Máme před sebou ještě několik řečníků. Pan Urban. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vám připomenout, eh, eh, že eh, tady to, co jsme od některých slyšeli, to za to se stydím. A v podstatě my jako Evropa, my jsme se definovali jako antifašistický kontinent a teď tady slyšíme ty xenofobní rasistické projevy v podstatě a ty jsou tady přítomní mezi námi, to je hamba pro evropskou demokracii. A za druhé, otázka na komisi, velice důležitá komisi otázka. Otázka na komisi. Eh, takže Libie není bezpečná země? A pokud ne, eh, tak proč financujeme jejich pobřežní policii? A eh, koho tam financujeme tedy? Koho školíme v těch jejich, v těch jejich pobřežní policii? Já si myslím, že to je jednoduchá otázka. Otázka na Frontex, i když už tady není takže bychom rádi písemně tu odpověď. Takže participuje Frontex eh, při hledání eh, osob na moři? Nebo ne? Děkuji. Paní Burek, minuta. Thank you, Mr. Chair. Uh, eh, Ms. Děkuji, pane předsedo. Paní Rakete, já eh, jsem z Polska, ze země, která v 80. letech eh, měla řadu eh, statečných lidí, kteří bojovali za solidaritu. Na druhou stranu naše současná vláda říká, že stačí těmto lidem pomáhat na místě já, ale s tím nesouhlasím mm jsem nově zvolená poslankyně a chci se vás zeptat, co mohu udělat, co může Evropský parlament udělat pro to, aby podpořil vaše snahy o záchranu životů. Vy už jste vlastně ve svém projevu naznačila seznam legislativních a politických změn, které musíme zavést. Pokud byste chtěla, pokud byste mohla zdůraznit i jednu věc, jednu věc, kterou každý z nás může udělat ze svého srdce, co, co byste řekla, že by to mělo být. A ještě jednou děkuji za to, co děláte paní Santos. Quero aqui saudar a Carol mas também aqui lembrar o nome de Miguel Duarte. Já chci eh, připomenout, že pan předseda přerušuje poslankyni. From now on it'll be only English, please. Okay. Bohužel, paní poslankyně, musíte se vyjadřovat anglicky už. English, okay. So,